orgány sdělili, že Karuna Fonseca byla zvolena, aby nahradila pan von Carlose Chanta vydala od 3. února 2016. Parlament to bere na vědomí. Já chci přivítat novou kolegyni. Um,